schválen. A dostáváme se k hlasování. Prosím vás, usaďte se. Začneme usnesením, které se týká svobody projevu ve Větnamu. Pro, proti, strželi se, přijato. Dále usnesení, které se týká Kambodži. Pro, proti, strželi se, přijato. Dále. Prosím, omlouvá se, řík, omlouvám se, říká pan předseda. Zapomněl jsem na eh, odstavec 12. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Ještě jednou usnesení jako celek pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní usnesení o Salvadoru. Nejdříve návrh usnesení dvou frakcí, jmenovité hlasování zahajuji. Končím, zahajuji hlasování, říká pan předseda. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. A dostáváme se ke společnému návrhu usnesení čtyř frakcí. A je zde paní Skotkejto, která si přeje vystoupit. Takže prosím, paní kolegyně. Děkuji vám, pane předsedo. Mám ústní pozměňovací návrh týkající se Eh, určitých eh, právních opatření z minulého večera. Musíme změnit eh, recital C, kde se říká, když po deseti letech strávených ve vězení došlo k dalšímu přeskoumání soudem a její odvolání bylo zamítnuto. Má někdo nějakou námitku proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nevidím nikoho a proto budeme nejdříve hlasovat o ústním návrhu. Kde pro? Proti? Ověříme to elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Návrh byl přijat. A jsme u hlasování o usnesení jako celku v pozměněné podobě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A dostáváme se ke zprávě pana Gutierese a pana Pretieta. Budeme hlasovat o rozhodnutí výboru eh, pro vnitřní trh na základě paně Gutierrez Preto jde o zahájení vyjednávání a před hlasování bude mít slovo pan Dante, aby nám, eh, nás seznámil s rozhodnutím výboru. Má dvě minuty, prosím. Grazie, presidente. A nome del Děkuji, pane předsedo. Eh, za pana zpravodaje Sergio Guterres prosím eh, o vyjednávací mandát, abyste tedy tento mandát, který byl přijat minulý týden na výboru, potvrdili, abychom mohli zahájit a jok, Text, který byl eh, přijat na výboru velkou většinou. Původní návrh komise zásadním způsobem vylepšil, zejména s ohledem na demokratickou legitimitu místních orgánů a regionálních parlamentů. Doufáme, že velká většina hlasování na výboru umožní panu zpravodaji trialog, který eh, povede s silným definitivním mandátem a prosím vás, abyste podpořili vyjednávací mandát. Děkuji kolegovi týmu. Chce se někdo vyjádřit proti tomuto rozhodnutí? Prosím, pan kolega De Jong. Děkuji, pane předsedo. Já k tomu musím říci, že parlament se eh, pokusil zlepšit ještě eh, tak špatný návrh komise, ale pořád jde o eh, pozastavení národního demokratického rozhodování o 3 až 6 měsíců. Pokud to tak necháme, tak se nám to vrátí zpátky. Jak bude Evropská unie vnímána? Dokáže se představit, že zastupitelstva a lokální demokratické zastoupení to eh, se musí nejdříve eh, vyjádřit, než se eh, na úrovni komise rozhodne. Toto je třeba zvážit při schvalování tohoto rozhodnutí. Děkuji kolegovi De Jongovi a budeme nyní hlasovat a to jmenovitě zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Dostáváme se k usnesení, které se týká Afghánistánu, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, jsme u usnesení, které se týká situace Rohingyů, eh, odstavec 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 17, původní text pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Usnesení jako celek v podměněné podobě pro, proti, zdrželi se, přijato. Dostáváme se ke zprávě Koraca Bild. Paní zpravodajka má slovo na jednu minutu, prosím. Vážený eh, pane předsedající, já opravdu chci poděkovat všem kolegům za velkou podporu Spojme dnes síly, abychom vysnali eh, jasný a silný signál všem členským státům, že toho musí dělat více, eh, lépe a rychleji na to, aby chránili, eh, k tomu, aby chránili děti. Eh, posilme občanskou eh, společnost, eh, IT průmysl a policejní orgány, aby mohly v nulově tolerovat zneužívání dětí online i offline. Je třeba přejít od slov k činům a postarat se o to, aby Evropa byla skutečně bezpečná pro všechny děti. Děkuji, pane předsedající. Děkuji mnohokrát paní kolegyni Koraca Bild. Nyní budeme hlasovat. Pozměňovací návrhy jedna pro, proti zdrželi se zamítnuto dvojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto trojka pro, ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se přijato druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto čtyřka pro, proti, zdrželi se zamítnuto pětka pro, proti, zdrželi se zamítnuto šest pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní usnesení jako celek pozměněné podobě jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. A jsme u zprávy Marias. Trojka ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se. Přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se. Zamknuto. Odstavec čtyři původní text pro. Přejete si ověřit, dobrá. E, trojka, druhá část, zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamknuto. Odstavec čtyři původní text pro proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 5, původní text ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka jmenovitě zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Osmnáctka jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamknuto. Osmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Původní text, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, Ověříme. Zahajuji hlasování. Druhá část původního čestu odstavec 22. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to přijato. Šestka jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Sedmička ve dvou částech. První část jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Též jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Jedenáctka. Jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Dvanáctka pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Původní text. První část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Třináctka jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 17 jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Návrh jedna první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. U ústavně M14 jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Devítka. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Desítka. Pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. Ověřujeme návrh 10. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení O, první část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se. zamknuto. Úvodní ustanovení T, původní část, první část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Patnáctka pro, proti, zdrželi se, přijato dvojka pro. Ověříme návrh číslo 15, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to zamknuto, prosím o omluvu, říká pan předseda dvojka pro, proti. Přijato 16. Dobrá, ověřujeme návrh číslo dvě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A není usnesení jako celek v pozměněné podobě, jmenovitě zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. A jsme u zprávě Bask iCout. 18. Původní text pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Odstavec 20. Původní text. První část. Jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato druhá část. Zahajuji hlasování. Druhá část, odstavec 20. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Odstavec 23, původní text pro proti, zdrželi se. Ověříme, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Odstavec 45, původní text pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Odstavec 46 pro proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 81, původní text pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 85, jmenovitě první část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Druhá část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamknuto. Odstavec 86 jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Odstavec 89 pro, proti, bylo to velmi těsné, takže, takže to ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Odstavec 93 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamknuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. 813 113, původní text pro, proti, zdrželi se, přijato. 815 115 pro, promiňte, obu, trojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní usnesení jako celek v pozměněné podobě jmenovitě zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. Ještě bych rád připomenul, že eh, vaše Eh, eh, váš hlas platí v pouze případě, že necháte kartu v zahlasovacím zařízení až do ukončení hlasování a teprve pak ji vyjmete. Děkuji vám, přeji vám bezpečnou cestu domů. Příští týden nejsme v Bruselu, takže vám přeji krásnou dobu adventní, což platí nejenom pro poslance, ale také pro administrativu. A Prosím ty, kteří zde chtějí setrvat na vysvětlení hlasování, aby vystoupili a zároveň prosím ty, kteří již nechtějí naslouchat vysvětlení hlasování, aby neprodleně opustili sál. I lobby, tady naše lobby je mnohem lepší pro to, abyste si mohli popřát šťastné Vánoce a Nový rok. A proto vás prosím, abyste po počkali se svými přáními a jejich vyjádřením až na dobu, kdy opustíte tento sál. und am Schluss. Ja, ja, das kriegen wir hin. Können wir nachher sagen, wenn, wenn die sprechen. Das muss auch nicht passieren. A nyní se dostáváme k vysvětlení hlasování. Abych nejdříve rád dal do zápisu, že jsem vám omylem popřál veselé velikonoce. Samozřejmě, že jsem myslel Vánoce.